Karta di voto inserita. Prosím, vložte si své hlasovací karty. Takže kolegové, budeme pokračovat v maratonu hlasování o reformě společné zemědělské politiky. Nyní budeme hlasovat o vyjednávací mandátu o společných organizacích trhu. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodaji Michelu Danténovi a všem stínovým zpravodajům za obrovský kus práce, kterou odvedli při práci na 21 konsolidovaných kompromisech, které pokrývají 80 návrhů komisy a přibližně 1800 pozměňovacích návrhů. Tyto konsolidované kompromisní návrhy mají označení A až U a každý ten návrh pokrývá kapitolu nebo sekci OCM a bude se tedy hlasovat en bloc. O některých amblok eh, hlasováních se také dohodly i stínové zpravodajové o těch částech, které nejsou pokryty kompromisy. To jsou třeba eh, pozměňovací návrhy týkající se eh, práv vinic anebo mléčných kvót. Vzhledem k velkému počtu pozměňovacích návrhů to hlasování bude dlouhé, bude to asi trvat déle než dnes ráno, tak musíme být trpěliví ale já doufám, že se nám to podaří dokončit. A ještě bych chtěl dát slovo Micheli Danténovi, pokud chce něco říci, a potom už bychom se pustili do hlasování. Micheli? Děkuji, pane předsedo. Podobně jako Luis, já bych chtěl také poděkovat všem, kteří spolupracovali na přípravě této zprávy všem stínovým zpravodajům. I když byly neschody u některých bodů, tak myslím, že jsme postupovali dobře a naši e, spolupracovníci, zaměstnanci komise a právní služba parlamentu, ti všichni se zaslouží dík, i právní služba se musela často vyjadřovat, takže to je vše. Dobře, děkuji Michely a nyní se můžeme pustit do hlasování. Nejprve budeme hlasovat elektronicky o všech kompromisních návrzích a o všech hlasováních unblock a u ostatních hlasování to bude hlasování s dviženou rukou. Návrh A zprav, jedna, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 2 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 81 pro, proti,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 takže to budeme muset ověřit. Ověřujeme 604 a zahajuji hlasování. Votato tutti? Všichni hlasovali. Sorry, guy. Sì. Continuiamo con voto per alzata di mano. 80... 84, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se přijat. 606 pro, proti, zdrželi se zamítnout. DV8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 608, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 611, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 86 pro, proti, zdrželi se přijat. Osmdesát sedm pro, proti, zdrželi se přijat. 88 pro, proti, zdrželi se, přijat. 616 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme 616, elektronicky 616, elektronické hlasování zahajujeme. Zamítnout. Omlouvá se předseda. 89 pro. Ne. Předseda se omlouvá, pomozte mi. Kompromisní návrh A. Elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. 645. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Šestset čtyřicet osm. Kdo je pro? Bové. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 650. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 96, ne. 95 je přijat. Kompromisní návrh B. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu B. Bene, chiusa la votazione. Končím hlasování přijat. 669. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu. Sedmset čtyřicet šest. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Řekla bych, že je zamítnout, zkontrolujeme to raději elektronicky, kontrolujeme 746, zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Zamítnout. 753, kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou pro, proti, zamítnut. 756, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. devět. Chcete zkontrolovat 756? Dobře, zkontrolujeme elektronicky 756. <laughs> ok. Allora, respinto. Adesso... Zamítnut. 109, kdo je pro? Proti? Přijat. 760. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 764, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 110, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl by, že je zamítnut. 768, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 769. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je zamítnut. 775. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 112. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Sedmset osmdesát jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme? Nicméně zkontrolujeme to. 781 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 782, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 786, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 790, kdo je pro? Kdo je pro? 790, kdo je proti? Zdrželi se zamítnut. 788, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 795, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 797. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 801. 819. Osmset devatenáct. Hlasujeme o 819. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout podle mne? Osmset čtyřicet čtyři. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Poskočíme o kus vpřed. Kompromisní návrh C. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky o kompromisním návrhu C. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Přejdeme ke kompromisnímu návrhu D. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu D. Končím hlasování. Je přijat. Následuje pozměňovací návrh 943. Zvedáme ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 944 ne, omlouvá se předseda. 948, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 955, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tak bude mít pan s radost. Kompromisní návrh E. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu E. Končím hlasování. Je přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu. 989. Zvedáme ruce. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že je přijat, ale zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 989. Zahajuji hlasování. Kontrolujeme výsledek hlasování elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování, je zamítnut. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu. F. Kompromisní návrh F. Eh, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasujte, prosím, ať máme odhlasováno. Kompromisní návrh F je přijat. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu 1047. Hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromisní návrh G. Hlasujeme elektronicky o kompromisním návrhu G. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 1103. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Dnes kontrolujeme elektronicky 1103. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? A je zamítnut. 1106, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o 1131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Vypadá zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 1131. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? A je zamítnut. 1133 zvednutím ruky. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 1000. 178 zvednutím ruky, kdo je pro? 1178, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 1186, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 1189, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 1193, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronicky 1193. Skota a další kolegové. Ano, je zamítnut. Přejdeme ke kompromisnímu návrhu H. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Valnou většinou. Přejdeme ke kompromisnímu návrhu I. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu I. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Zahajuji hlasování o kompromisu J. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijat. Poskočíme dál ke kompromisnímu návrhu K. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu K. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 1363 vednutím ruky. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Ne? Předseda se omlouvá. Zkontrolujeme elektronicky 1363. Končíme hlasování. Ano, je zamítnut. Přijdeme k 1394. Zvednutím ruky hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Musíme odhlasovat všechny. 1395, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 1396, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Vy jste pro? 1396 je schválen. 1397, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 1398, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 1399, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 1400, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 1401, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 1402, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 1403. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 1404. 1404. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 1405. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 1406. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 1411, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Dvěstě třicet osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ale raději to elektronicky zkontrolujeme. Kontrolujeme elektronicky 238, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Přijat. Dvěstě třicet devět. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 240 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1414, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 241, kdo je pro? Proti. Tady jsou dvě, tři skupiny. 241, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Přijat. 242. Jde pro, proti, zdrželi se, přijat. 243. Kdo pro, proti, zdrželi se přijat. 244. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh L, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Dalš, všichni hlasovali. Jak to dopadlo? Přijat. Poskočíme dál. 272 hlasování z ruky jde pro, proti, zdrželi se přijat. 1488 jde pro, proti, zdrželi se, přijat. 273 jde pro, proti, zdrželi se, přijat. 1491 kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 1492 pro, proti, zdrželi se, řekl bych, že je zamítnut. 1493, kdo je pro? Proti? Kontrolujeme elektronicky 1393. Zahajuji hlasování. O 1493 všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. 1494. Kdo je pro? Proti? Vypadá zamítnut stejnou většinou jako předtím. 1395, kde pro? pro? Proti? Zamítnut. 1496, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 97. 1497 má. 1497, kdo je pro? Kdo je proti? Stejná většina zamítnout. Adesso abbiamo voto elettronico. Elektronicky hlasujeme o třech blocích. První hlasování. Elektronické hlasování. Je zahájeno hlasování o prvním bloku. OK? Aprovato. Adesso vot... Přijat. Ještě nehlasujeme dál. Zadržte všichni. Mléčné kvóty, pozor. První blok o mléčných kvótách. Hlasujeme elektronicky, abychom se nespletli. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Další je blok číslo dvě. Zahajuji hlasování o bloku dva. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnout. Hlasujeme elektronicky o třetím bloku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Čtvrtý blok. Zahajuji hlasování o čtvrtém bloku. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. Následuje kompromisní návrh M. Zahajuji elektronické hlasování. M jako Milán. Nepleťte si to. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je přijat. Hlasujeme zvednutím ruky o kompromisním návrhu 1589 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme jej elektronicky, kontrolujeme 1589, je zahájeno hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. Následuje pozměňovací návrh Kompromisní návrh NA. Hlasujeme elektronicky. Zahájeno hlasování. Všichni hlasovali? Přijat. Tisíc šestset šedesát sedm. 1676. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Opět o kus dál budeme hlasovat. jde nám to dobře. Kompromisní návrh O. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh O je přijat. Hlasujeme zvednutím ruky. 1867 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Tisíc osm set šedesát šest je už zamítnut. 1866, teď budeme hlasovat. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1870, kde pro, proti, zdrželi se, připadá mi zamítnutý, zkontrolujeme elektronicky 1870. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Zamítnut. Tisíc osmset sedmdesát jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. dv jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 347. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. 347. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování, je přijat. Tisíc osmset sedmdesát pět. Kde pro, proti, zdrželi se přijat. 1876 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 1878. Kdo je pro? Proti? Připadá mi zamítnutý. Zkontrolujeme 1878, elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. O tři hlasy. 1879, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 1880, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu. 348 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Těžko říct. 348 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Přijat. 1881, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijat. Kontrolujeme elektronicky 1881. Zahajuji hlasování. Respinto. Ed è effettivamente respinto. Je zamítnut. 1882 pro, proti, zdrželi se, zamítnout mi připadá. 349, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 350, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 351, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 1884, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Tisíc osmset osmdesát šest pro proti, zdrželi se přijat. 352, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 1888 pro. Proti, zdrželi se přijat. 1889 pro, proti, zdrželi se, přijat. Tisíc kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 354 pro, proti, zdrželi se přijat. 356. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 19.01. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 19.03. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 357. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 1904. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 358 pro, proti, zdrželi se přijat. 1905 kdo pro, proti, zdrželi se přijat. 1906 kdo pro, proti, pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Elektronicky kontrolujeme 1906. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 1907. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 1908 Debro proti, zdrželi se, přijat. 1909 Debro proti, zdrželi se, zamítnout. 1912 Debro proti, zdrželi se, přijat. 1914 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 360 pro, proti, zdrželi se přijat. 361 pro, proti, zdrželi se přijat. přejdeme k elektronickému hlasování o kompromisním návrhu P. Zahajuji hlasování. P jako Palermo. P. Ten předchozí už je odhlasován. Všichni hlasovali o kompromisu P. Končím hlasování. Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 1999. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Hlasujeme elektronicky o kompromisu Q. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh Q. Všichni hlasovali? Přijat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2040. Kdo je pro? Proti. Zamítnout. 2041. Pro? Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 2044 Klanovský, jde pro? Proti, zdrželi se přijat. 2045 pro? Kdo je pro? Proti, přijat. 2046 pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh R. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Můžeme tedy postoupit ještě o kus dál, protože je přijat kompromisní návrh R a budeme hlasovat o kompromisním návrhu S. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování o kompromisu S. Approvato. Přijat. Přejdeme k pozměňovací návrhu 2108. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Přijat. Třista devadesát tři zvednutím ruky. Kdo je pro? 393, kdo je proti? Zdrželi se přijat. 9.13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 394. Kdo je pro? Vteřinku. Brita žádala slovo. No translation? Okay, now it's working. Great. Oči nefungovalo, nyní je to v pořádku. Dobrá. Tedy pokračujeme. Kdo je pro 394? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. 2109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 2110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 2111. Kdo je pro? proti, zamítnout. 395, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Tři sta devadesát sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Hlasujeme elektronicky o kompromisu T. Zahajuji hlasování. Posto. Už to máme? Je přijat. Zachovejme klid. 2134 zvednutím ruky, kde pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 2134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 2149 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Ještě jednou proti. Zdrželi se zamítnout. Dva tisíce sto padesát pro, proti zdrželi se zamítnout. 405, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 2151 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Budeme hlasovat o kompromisní návrhu U. Zahajuji elektronické hlasování. U jako údiné. Chiuso? Chiuso. Chiuso. Ed è approvato. Andiamo a, andiamo. Je přijat. Přejdeme k přílohám. Čtyřista dvacet, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 2178 ne. Předseda se omlouvá. 421, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 2179, kdo je pro? Proti, zdrželi se Připadá mi zamítnutý. kontrolem elektronicky 2179. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Čtyřista dvacet dva. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. tři pro, proti, zdrželi se, přijat. 2180 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je přijat, ale kontrolujeme elektronicky 2180, zahojí hlasování. Kontrolujeme 2180. Je zamítnut. Příloha 2. 2183, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout stejnou většinou. 2186 pro, proti, zdrželi se přijat. 2188 jde pro, proti, zdrželi se přijat. 19. 22 19. Mm. Buono. Qui? Qui. Good. Andiamo al 22 19, Patrone Vesce. 2119. 2190. 2119. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 27 Oui, oui. Luling 25? 22-25, chi a favore? 22-25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. No to je velkou většinou schválen. Budeme elektronicky kontrolovat 2225 od paní Luling. Zahajuji hlasování. Zamítnut. Úvodní ustanovení. 438 jde pro, proti, zdrželi se přijat. 435 pro, proti, zdrželi se přijat. 436, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Regi 1, pro, proti, zdrželi se, přijat. 437 pro, proti, ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijat. Regi 3, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Předseda se omlouvá, přeskočili jsme Regi 2. Kdo je pro Regi 2? Proti? Zdrželi se zamítnout. Regi 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 440 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Votiamo il 441, lei ha... 441, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 442, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 443, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Připadá mi přijatý. 444, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Regi 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Aspoň to tak vypadá. Ale zkontrolujeme elektronicky Regi 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Hlasujeme o 466, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Čtyřista šedesát devět, kdo je pro? Čtyři, šest, devět, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 469. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 6 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 470 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 473, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Čtyřista sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 7. Regi 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 510 pro, proti, zdrželi se, přijat. vypadlo nám jedno hlasování. 485. 485, kdo je pro? Úvodní ustanovení 83, k němu je pozměňovací návrh 485. A my jsme jej předtím vynechali. Je to k úvodnímu ustanovení 83, pozměňovací návrh 485, kdo je pro? Dell 83. Anyway, we can control later. It's better. Zkontrolovat to stejně můžeme později, je lepší to odhlasovat. 485. Tak je to. 485 pro, všichni souhlasí, tak je přijat. Ne? Quasi tutti. Skoro všichni. Andiamo a eh?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 519. Pagina, eh? questo. 119. Eh, no, no, no, before. Sì, questo. Dobbiamo votare il consiglio. Hlasujeme o úvodním ustanovení 91 pozměňovací návrh 519. Bilbao Barandika. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Už jen pár minut trpělivosti mějte, prosím. Úvodní 893, 524. Kdo je pro? Proti. Musíme to zkontrolovat elektronicky. 524, pozměňovací návrh od Delange, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Fatto je zamítnut. Následuje. 531. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pětset třicet dva. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnut. 533 pro, proti, zdrželi se přijat. 534, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 95 pro, proti, zdrželi se přijat. 542. 542. 540... 542 Marinesku, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pětset čtyřicet čtyři. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 545. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Přijat. Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 543, 5, pardon, 545. Zahajuji hlasování. Už se chýlí hlasování ke konci. Valnou většinou je přijat. 62. Kdo je pro? Proti. Přijat. úvodní ustanovení 79, 69 eh, od zpravodaj jde pro, proti, zdrželi se přijat. 70 pro, proti, zdrželi se přijat. 73, ne. Ano, 73 pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se přijat. 583 pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. 586 pro. Kdo je pro 586? z úvodního ustanovení 145? Proti zamítnout. Post. 79. 78. Kdo je pro? Proti. Přijat. A finální hlasování. Hlasujeme o celém tomto dokumentu. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zapište čísla, prosím. Jedná se nyní o mandát k vyjednávání. Zahajuji hlasování. Hotovo, končím hlasování. Blahopřeji Michelovi Danténovi a všem stínovým zpravodajům. Bylo to namáhavé, ale zvládli jsme to. Kolegové, mnozí z vás mne požádali, abychom hlasování o financování SZP zprávy La Via provedli zítra ráno, protože teď budeme potřebovat eh, více než hodinu na to, abychom provedli patřičná ověření. Proto mnozí koordinátoři mě o to požádali. Tímto já končím dnešní schůzi. Děkuji všem za spolupráci a uvidíme se zítra ráno v 9. Bene.